Dnes dopoledne výbor pro rozpočet skončí jednou provždy se svým specifikem, protože budeme schopni vytvořit naše byro v souladu s nařízením, které stanovuje, že zasedají v byru jak ženy, tak muži. Ale Předtím bych chtěl ještě ověřit totožnost náhradníků. Naše nařízení požaduje, aby skupina zveřejnila jména náhradníků. Joe Leinen nahrazuje paní Hoffmanovou, Gabriele Press nahrazuje paní Budy, Benito Zualaga nahrazuje paní Triada a paní Botala nahrazuje paní Vala. Takže máme tady náhradníky, jejíž jména byla právě uvedena. Myslím si, že jsme usnášení schopní. To znamená minimálně 11 členů zde musí být a za těchto podmínek můžeme přistoupit k volbě členů byra. Od ledna byro se skládalo z předsedy a z prvního místo předsedy, to byl pan Sarvama. Skupiny se dohodly, Au terme Dohodli se a podle této dohody na druhého místo předsedu bude kandidovat pan Gejer, na třetího místo předsedu pan Nilsson a na čtvrtého místo předsedu bude kandidovat paní Olmajerová. Pane Gejere, jste kandidátem? Ověřuje si to? Ano. Pan Muresan? A paní Holmajerová. Musíme hlasovat tajně, nebo se domníváte, že můžeme zvolit naše kolegy aklamačně. Nikdo není proti aklamaci. Je Takže prohlašuji, že na místo druhého místo předsedy byl zvolen Jens Geier, na třetí místo předsedy Siegfried Muresan a na místo čtvrté místo předsedkyně paní Monika Holmajer. A není, dáma, dámo a pánové, zaujměte místo jako členové Byra. Ještě bych vám chtěl oznámit změnu, kterou navrhuji v programu. A podle této změny nyní budeme hovořit o garančním fondu pro vnější vztahy, ale z důvodů osobních paní Holmajer by nám chtěla nyní představit svoji zprávu o nemovitostech komise a zvláště bych chtěla hovořit o projektu Frontex. Bohužel paní řečnice nemá zapnutý mikrofon nebo je technický problém. Pane předsedo, rádi bychom o tom rozhodovali v pondělí, protože se k tomu budeme vyjadřovat. Jde o to, že ta budova by měla být pronajmu to na delší dobu, než bude skutečně potřeba. To znamená, že je tam taková dvouletá vyrovnávací lhůta, což je velká finanční zátěž navíc. A já jsem se domnívala, že bychom tady měli komentovat ten fakt, že by se ta rezerva měla omezit mít dvě budovy ke stejnému účelu pro stejný personál a ten přechod se nikdy stoprocentně nedoladí, ale přesto dva roky nájmu navíc je opravdu hodně a měli bychom to k tomu aspoň kriticky poznamenat. Takže v pondělí bychom rozhodli. Kdo se chce vyjádřit k tomuto problému, ke zprávě paní Holmajerové? Nikdo? Děkuji, paní místo předsedkyně. A opětovně vám ještě jednou blahopřeji. A nyní zvu Eider Gardia Zabal, aby nám představila svoji zprávu ohledně záručního fondu pro vnější činnosti. Sí, muchas gracias, presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jak jste říkal, jedná se o zprávu o externím mandátu EIB. Já tedy mohu obecně říci, jaké pozměňovací návrhy jsem předložila k návrhu komise. Chtěla bych eh, také trochu zmínit pozměňovací návrhy, které jsem obdržela a zamyslet se nad tím, kde bychom mohli dospět k dohodě. Když jsem předkládala zprávu, tak eh, jsem to vlastně schrnula tu práci do pěti bloků. První blok se týkal čísel, kde tedy panuje obecná dohoda na navýšení maximálního stropu výdajů pro vnější eh, mandát EIB, ale máme určité rozpory mezi EPP eh, e a SD, což jsou tedy skupiny, které předložily eh, změny ke všem regionálním stropům. Zatím se úplně neschodujeme, ale doufám, že se dohodneme. Připomínám, že moje iniciativa týkající se eh, změn čísel obsahovala takové dvě hlavní linie. Za prvé, navýšit peníze, které jsou k dispozici pro vnější mandát EIB eh, e a za druhé posílit oblasti, kde EIB eh, e už začalo investovat a to bylo především východní sousedství. Pokud veškeré peníze eh, se věnují na východní sousedství, pak vlastně se bude jednat o nerovnováhu eh, třeba ve vztazích s Jihem, s Latinskou Amerikou a s, Ázia, s Ázií. A proto tedy můj návrh eh, spočíval v tom, že bychom zachovali velkou část této investice do východního sousedství, ale zároveň se pokusíme o navýšení i pro jich a také pro Latinskou Ameriku. Především s ohledem na to, že migrační tlaky nepřicházejí jenom z východu, ale také z jihu. A jeden důvod, proč se vlastně mění ten vnější mandát EIB, je právě proto, aby se jednalo v zemích, kde je velká migrace, a také s ohledem na geopolitické události e, typu vítězství Trumpa v USA, kde dochází k uzavírání hranic a, a vlastně například se stahují z Latinské Ameriky. A já si myslím, že to je dobrá příležitost pro EU aby se znovu dívala trochu dál, než je jenom naše bezprostřední sousedství, i když to, co je blízko u nás, je samozřejmě pro nás důležité, ale měli bychom se dívat i na to, co je třeba ve větší vzdálenosti. Eh, takže měli bychom se zabývat i latinskou eh, Amerikou. Jak jsem říkala, ta obecná čísla, eh, na těch jsme se, myslím, dohodli a myslím, že nebudou žádné problémy se zachováním toho navýšení v návrhu komise, ale i to rozdělení tam možná budeme ještě se snažit trochu to upravit, abychom dospěli ke společnému postoji parlamentu a tohoto výboru. Druhý blok pozměňovacích návrhů, který jsem předložila, se týkají toho nového čtvrtého cíle. Já jsem chtěla trochu změnit znění toho čtvrtého cíle a nemluvit pouze o tom, že se má bojovat proti základním příčinám migrace. Myslím si, že to je cíl, který je logický a je tedy uveden v návrhu komise, ale neměli bychom se soustředit výhradně na boj proti příčinám migrace, měli bychom trochu rozšířit ten svůj pohled a snažit se pomoci tomu, aby tyto země se mohly rozvíjet, aby lidé mohli svůj život rozvíjet v těchto zemích a neměli tedy potřebu podnikat cestu až do Evropské unie. Každopádně Eh, já jsem tedy upravila tento cíl v tom smyslu, že chceme říci, že migrace je vlastně důsledkem toho, co se děje v těch zemích. A než, aby jsme, eh, než abychom řešili důsledky, musíme řešit příčiny. Uh, je to tedy takový holistický pohled na to, co se v těch zemích děje, protože myslím si, že tento pohled je správnější, než zaměřovat se výhradně na ty důsledky, to znamená na tu migraci. Každopádně, když investujeme do těchto zemí a pomáháme těmto zemím v jejich udržitelném rozvoji, tak cílem všech politik, které se takto vyvíjejí, zde třeba v rámci vnějšího mandátu EIB, ale dnes odpoledne, myslím v půl šesté, budeme hovořit o Evropském eh, fondu udržitelného rozvoje, který má také podobné cíle, tak je jasné, že v těchto případech prostě vždycky musíme pomáhat těm zemím v rozvoji a aby byly tedy schopny zajistit nějaké vyhlídky na smysluplný život především pro mladé lidi, kteří třeba zatím jsou bez práce. Tady eh, bylo tedy mnoho pozměňovacích návrhů a já si myslím, že s trochou snahy eh, se nám podaří dospět k dohodě mezi jednotlivými politickými skupinami. Ale opakuji, že považuji za důležité, abychom se nesoustředili jenom na boj s příčinami migrace, ale abychom se na to dívali v širším úhlu. Třetí blok pozměňovacích návrhů, které jsem předložila, se týkají genderových politik. V tohoto bloku bylo hodně pozměňovacích návrhů, eh, pokud jde třeba o dopady na rovnost mužů a žen. Mnohé politické skupiny předložily v rámci eh, tohoto bloku pozměňovací návrhy a musíme jenom eh, trochu sladit vlastně to znění, protože ta myšlenka je celkem sdílená. A něco podobného je u politiky lidských práv toho, že je třeba dohlížet na to, aby lidská práva nebyla porušována tam, kde působíme. Mnohé skupiny také předložily návrhy v tomto duchu a jenom se prostě musíme dohodnout na nějakém společném znění. A to též platí pro pátý blok pozměňovacích návrhů, které se týkají daňových úniků, eh, daňových rájů a tak dále a tak dále. Také tam jsem dostala hodně pozměňovacích návrhů, ale nejsou tam nějaké zásadní rozpory a myslím si, že i v tomto případě prostě najdeme schodu. Poslední téma, eh, které se trochu týká té následující zprávy, ale projednám to obojí najednou. Nevím, jestli tady panuje jednomyslnost, ale řekla bych drtivá drtivě většinový názor v tomto výboru, že chceme hájit eh, postoj komise a dojednat, aby zpráva aktiv záručního fondu se vrátila do rukou komise, tak aby postupně v rámci změny finančního nařízení se zajistilo, že vše bude vlastně pod jednou rozpočtovou položkou, že všechny ty záruky budou v rámci jedné rozpočtové položky. Máme tady celkem 102 pozměňovacích návrhů, nebudu je probírat nějak jednotlivě. Chtěla jsem zdůraznit eh, hlavní témata. Řada pozměňovacích návrhů eh, prostě mm, jsou taková, je taková, že bude stačit je odhlasovat a schválit protože jsou dobré. Každopádně zítra máme eh, schůzku s jednotlivými stínovými zpravodaji. Já už jsem se tady individuálně s nimi sešla, ale eh, zítra dopoledne budeme mít společnou schůzku stínových zpravodajů a budeme se snažit dát černé na e, bílém e, vlastně ten e, definitivní postoj, takže se těším na vaše komentáře a doufám, že zítra přijdeme všichni na tu schůzku s pozitivním přístupem, tak abychom dosáhli co možná nejširší dohody v rámci rozpočtového výboru, abychom tady mohli začít potom jednat s radou se silným mandátem. Děkuji. Madame le rapporteur. Děkuji, paní zpravodajko. Děkuji za vaše vystoupení, kde jste nás vyzvala k tomu, abychom podporovali tyto aktivity ve prospěch rozvoje mimo Evropu v naději, že utlumíme ty zdroje e, migrace. Paní Otala vystoupí nejdříve v naší diskusi, kterou zahajuji. Děkuji, pane předsedo. Velice ráda vidím, že paní Gardia Zabal, naše zpravodajka, velice dobře pochopila základní principy efektivity v rozvoji a že se pokusila vypracovat nějaká zlepšení návrhu komise. To vede k tomu, že se víc zdůrazňuje ono naplňování požadavku lidských práv a genderové vyváženosti. Takže plně podporuji tyto její návrhy. Také si myslím, že bychom měli podpořit změny v oblasti transparentnosti, měli bychom podpořit pozměňovací návrhy, které jdou směrem k zveřejňování výsledků měření. Vidíme, že je tady potřeba velice úzce spojovat migraci s rozvojem, ale myslím si, že by se to nemělo reflektovat jenom v právních závazcích. Jsou i politické. Také by se mělo uznat, že úsilí paní zpravodajky o nápravu některých slabých míst v návrhu komise, tak si přesto nemyslím, že bychom měli podporovat to rozhodnutí posuzovat a kodifikovat, jaké jsou kořeny migrace. To je velice ožehavé a nevždy to funguje, takže myslím, že bychom tam měli dát odkazy na migraci a její kořeny. Ale co by ten návrh měl učinit? Ten by měl přispět eh, k využívání rozvojové politiky EU a je tady ten paralelní návrh o záručním fondu a měl by obsahovat inovativní nástroje. My jsme tedy hluboce přesvědčeni, že v krátkodobé perspektivě můžeme nemůžeme reagovat na migraci těmito nástroji, to prostě nefunguje, takže pokud si od toho někdo něco slibuje, tak se obávám, že bude zklamán. Obecně je tady to chápání výzkumu v oblasti rozvoje, že když dojde k rozvoji, když eh, lidé, tak pak ty lidé mají větší tendenci migrovat, protože si to mohou dovolit, takže nevěřte tomu, že jsou tady nějaká zkratkovitá řešení toho, čemu my teď říkáme migrační krize. Také bych chtěla dodat, že návrh komise, aby se všude zohledňovaly taky klimatické parametry, tak to je zatím skromné. To by se mělo zvýšit aspoň na 40 To by byl důležitý krok směrem k implementaci pařížské dohody ze strany EU a mezinárodního společenství. Také bychom mohli posílit ustanovení o těch nekooperativních jurisdikcích. Myslím, že naše veřejnost je stále skeptičnější a je proti investování daňových prostředků do eh, zemí, kde jsou nekooperativní jurisdikce, takže měli bychom hledat spolehlivé protěžky a partnery. Já si myslím, že klíčem této zprávy je článek 11.1c, to se týká plnění cílů vnější politiky EU, hlavně strategického rámce akčního plánu pro lidská práva, pokud opravdu chceme dodržovat své závazky a být v souladu uh, s vnější politikou EU. Děkuji tedy ještě jednou paní zpravodajce. Jsem si jistá, že dosáhneme dobrého výsledku. Děkuji. Merci. Děkuji. Děkuji za toto slibné vystoupení, pan Depre. Děkuji, pane předsedo. Já jsem trošku znevýhodněn, protože jsem neměl svoji složku u sebe, když jsem sem dorazil takže možná to trošku pomatu. Takže čtyři body za prvé. Co se týče problému přerozdělení, já jsem spíše zajedno, pokud to tak mohu říci, z návrhy, které předložila naše zpravodajka. Měl jsem příležitost s ní eh, diskutovat bilaterálně. A také v souvislosti s pozměňovacími návrhy EPP. To se týče vztahu mezi východem a západem, tady se musíme věnovat více také jihu, takže musíme trochu skorigovat tuto zprávu z hlediska zastropování, které tam jsou stanoveny. Jsou to stropy, které se mohou používat v těch jednotlivých zónách. Také podporuji myšlenku zlepšení stropu pro Latinskou Ameriku. Myslím si, že v souvislosti se situací, která převládá ve mezi vztahy eh, USA, Mexiko a Latinská Amerika, tak v této oblasti můžeme výrazně zlepšit naše vztahy s Latinskou Amerikou. A proti tomu mm, nepodporuji zapsání Kuby do tohoto seznamu v této současné situaci. Měli bychom ještě vyčkat. Nevidím důvod, proč bychom měli podporovat režim Raul Castra, kde není dostatečný pokrok z hlediska demokratizace. Za druhé, já si myslím, že co se týče cíle, jak si zpracování těch zdrojů migrace, tak tady musíme mm, dávat pozor na semantiku. E, zaregistroval jsem argumenty paní zpravodajky a paní Hautaly. Nic ve smlouvě není o tom, že e, v souvislosti s migrací bychom se měli soustředit nevím na co. Ty důvody migrace jsou objektivní. Je to demografie u některých zemí a pak je to nutnost zajistit určitý typ ekonomického rozvoje a pak je to také objektivní absence potenciálu ekonomického růstu a zaměstnanosti mladých lidí, kteří pocházejí z těchto demograficky rostoucích zemí. Takže semantika je jedna věc, ale já bych řekl, že tady nejsou rozpory z hlediska cílů. Musíme tedy řešit zdroje migrace právě z hlediska perspektivy rozvoje. Já lpím eh, na této terminologii z hlediska zdrojů migrace z objektivních důvodů, pane předsedo ať už to chceme nebo nikoliv. A ať už je naše hodnocení jakékoliv z hlediska zpracovávání těchto migračních toků, část veřejného mínění je destabilizována a bude destabilizována, pokud nebudeme správně spravovat tyto toky. Takže musíme mít odvahu říkat, že je to cíl Evropské unie a musíme zadržet lidi tam, kde mohou mít rozvoj. A eventuálně tam, kde není tento rozvoj, tak musíme nějakým řádným způsobem eh, tyto lidi dostat na území EU. Souhlasím naprosto s tím, co bylo řečeno ohledně mužů a žen, to znamená, že musíme zajistit určitou rovnováhu. Také předložím některé pozměňovací návrhy, protože zdá se nám, že některé formulace jsou přehnané v porovnání s realitou a s kontrolou. Souhlasím také s tím, co se týká lidských práv a posílení úlohy komise. A co se týče zbývajícího textu, tak tady výrazně souhlasím s naší spravodajkou a uvidíme na příštím zasedání, jaké pozměňovací návrhy budeme moci z těch všech pozměňovacích návrhů podpořit. Děkuji, pane Dopré. Siegfried Moresan. Eh, Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, Nejdřív bych rád řekl, že je to velice konstruktivní a pozitivní, jak to paní zpravodajka napsala, jak také spolupracovala s námi. My se sejdeme zítra, já jsem přesvědčen, že se nám podaří dosáhnout kompromisu a obecnou dohodu ve všem, co prezentovala. Jak tady zaznělo, budeme se muset dopracovat k nějaké většině parlamentu, tak abychom podpořili zpravodajku v těch jednáních. K těm bodům, které paní zpravodajka popsala. Za prvé, globální strop. My, eh, naše frakce, sdílí názor paní zpravodajky. Rádi bychom viděli nárůst na 38,5 milionů eur. To je v souladu s požadavky EIB. Také si myslíme, že co se týká regionálního rozdělení, tak eh, to vidíme takto. Samozřejmě jsou globální výzvy, regionální, všude na celém světě, ale musíme si stanovit priority, protože naše zdroje nejsou nekonečné, jsou omezené a musíme je využívat pečlivě. Největší, hru, eh, největší hrozby pocházejí z přímého bezprostředního sousedství, hlavně uh, co se týká uprchlíků a východní sousedství, kde je stále větší hrozba od agresivní Ruské federace. Je tedy třeba úzce spolupracovat s bezprostředními sousedy, asociační dohody Ukrajina, Moldova, Gruzie a proto si myslím, že největší suma by samozřejmě za přísného dohledu v souladu s pravidly největší sumy by se měly alokovat do bezprostředního sousedství východního a jižního. Jižní to je region, který teď už dostává největší sumy mezi všemi regiony a EIB si myslí, že není potřeba do jižního sousedství investovat víc peněz, ale zpravodajka si myslí, že je potřeba víc peněz. Uh, Eh, naše frakce by podpořila tento přístup, ale nechceme, aby všechny dostupné eh, položky byly využity pro jižní sousedství, protože jsou tady i ostatní regiony, třeba východní sousedství, takže my bychom rádi, aby došlo k nárůstu na jihu, protože tam je velká důležitost, ale ne v té míře, ne takový nárůst, jak navrhuje paní zpravodajka. Jsme mm, na cestě ke kompromisu. Jich už teď dostává bez tak nejvyšší částku. Ale jsou tady samozřejmě i další e, věci, které je třeba zohlednit. Co se týká východního sousedství, tak víme, že do poloviny máme ten mandát, který bude brzo vyčerpán, to znamená, nebude víc peněz k dispozici pro Ukrajinu, Gruzii, Moldovu, to jsou malé země, Ukrajina je velice významná. Je třeba tedy zohlednit význam těchto zemí. Latinská Amerika. To je doba, teď je na čase ukázat solidaritu. Vidíme, jak se to vyvíjí ve Spojených státech. Ta, to jsou opravdu velké výzvy pro Latinskou Ameriku. Neměli bychom ji nechat na holičkách. Myslím, že bychom to měli navýšit. Myslím, že nárůst je opodstatněný. Otázka je, jestli sledovat to, ten, nebo podpořit to, co navrhuje paní zpravodajka, to je o hodně víc, než předpokládá EIB, ale my potřebujeme zdroje investovat hlavně do bezprostředního sousedství, protože tam od tam tuď pocházejí největší výzvy. Tedy suma sumárum budeme mít eh, další setkání se stínovými zpravodaji, pak se zpravodajkou. Budeme sledovat jednotlivé ty regionální stropy a limity, budeme sledovat eh, návrhy EIB. Za druhé, obecné, obecné cíle ILM specifické síle eh, se týkají reakcí na situaci v transitních zemích. Tady je třeba na to reagovat, to je strategická otázka, protože tamtud nebo tam tudy procházela ta migrační vlna. Samozřejmě eh, lidská práva, genderová vyrovnanost, to jsou parametry, které musíme sledovat ve všech projektech, které se implementují, ale nechceme, aby se to dálo způsobem, který by vedl k větší míře byrokracie na straně příjemců. E, co se týká genderového mainstreamingu, je třeba to sledovat e, přijatelným a řádným způsobem. Zahrnutí Kuby na ten seznam zemí byl zmíněn. My, naše frakce to sleduje velice bedlivě kolegové z výboru AFET nedávno formulovali určité obavy v tomto smyslu. A samozřejmě víme, že loni tady byla ta debata o zahrnutí Běloruska na seznam e, vhodných zemí. Tady zaznělo, že je tam jasně pozitivní trend rozvoje vztahu e EU Kuba. Otázka je, zda se Kuba vyvíjí dost rychle, aby se dostala na tento seznam vhodných zemí. Eh, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Eh, uvidíme, jak to bude s Běloruskem. To je věc, na kterou se budeme muset podívat i se stínovými zpravodaji, ale eh, ve výboru AFED jsou tady stále rostoucí výhrady. Co se týká záručního fondu, tak k tomu stručně my bychom jasně podpořili zpravodajku bez výhrad, aby se převedl management tohoto fondu od EIB na komisi, tak, aby to bylo konzistentnější, aby tam byla větší míra konvergence. Samozřejmě další nástroje, s nimiž komise už pracuje. A poslední věc, pane předsedo, naše frakce přišla s pozměňovacím návrhem, aby Rusko bylo vyškrtnuto ze seznamu vhodných zemích. Proč jsme to navrhli? Viděli jsme, vidíme stále agresivnější politiku Ruské federace vůči EU, vůči členským zemím, vůči hodnotám, které EU stělesňuje. Myslím, že bychom neměli zaručovat kredity a myslíme si, že ta realita, kde nezaručujeme kredity pro Rusku, to by mělo být v souladu s legislativní bází. Ruská federace eh, podnikla invazi do sousedních zemí, anektovala jejich území, hovoříme o Krymu. To znamená, vztahy mezi Ukrajinou a Ruskou federací jsou velice napjaté. To je pro nás signál, že prostě nemůžeme na to nereagovat. Vztahy s Ruskou federací eh, by se měly vrátit na pozitivní linku, ale do té doby, než se tak stále. tak si myslíme, že bychom, než se tak stane, tak bychom měli reagovat na to, co se teď děje. To znamená, že se nedávají kredity Ruské federaci. Těšíme se na spolupráci s paní zpravodajkou, se stínovými zpravodaji a doufáme, že se dopracujeme k širokému konsenzu, tak abychom měli přesvědčivou většinu v parlamentě v budoucích jednáních. Děkuji. Kolmel. No, děkuji. Děkuji. Nejprve bych eh, rád poděkoval paní zpravodajce za tu práci. My jsme ji ve frakci vnímali velice pozitivně, tu práci. Také chci gratulovat všem znovu zvoleným nebo nově zvoleným místopředsedům. Tak a teď k tématu. Nevím, to, co teď, jestli to, co teď děláme, je také taktické. Na jednu stranu, jak říká název, hovoříme o záručním fondu pro vnější činnosti EU. A myslíme tím také aspekty, jako je rozvojová pomoc, podpora demokratického rozvoje, a to na celém světě. Zároveň ale působíme změny ve smyslu, že bychom chtěli bojovat s migrační krizí. Nejsem si úplně jist, že je to dost silný signál. To by se nemělo balit do nějakých zpráv nebo do nějakých čísel. Tohle není tak transparentní, jak by si to občané přáli. Měli bychom klidně to něco také dělat, ale zároveň se věnovat i té druhé otázce a sice účinně bojovat s kořeny migrační krize. Tady bylo řečeno spoustu správných věcí, všecko to podporuji, ale zároveň je třeba říct, když bychom chtěli s migrační krizí bojovat pomocí záručního fondu, no tak co to znamená v praxi? To znamená, že my jako parlament máme, budeme mít relativně málo řídících nástrojů k tomu, jaké investice se budou odehrávat. Ty možnosti zasáhnout vlastně přeneseme na EIB. Já mám vůči EIB velkou míru důvěry, ale nakonec ten proces povede k tomu, že my nebudeme vědět, co se odehrává. Dál také musí být jasné, že Eventuálně budeme podporovat politiku rozvojové pomoci, která v minulosti více či méně selhala. My všichni víme, i když nejsme odborníky, že dosavadní politika rozvojové pomoci v podstatě spočívala v tom, že se neposilovaly stávající struktury, částečně se vytvářely nové a tím se poškozovaly nebo zcela rozbourávaly ty stávající. To znamená, může dojít ke značné deformaci konkurence, když nějaké chudé zemi někomu dám možnost investovat ve velkém se zaručenou půjčkou EIB, no pak to tamní konkurence bude mít hrozně těžké nějak proti tomu bojovat. Proto si myslím, že bychom tady výjimečně měli jít ještě o kus dál, o krok dál a podporovat uh, skutečně přímé investice EU, pak bychom měli možnost to řídit a ovládat. Mohli bychom se soustředit na oblasti, které nepoškodí domácí eh, ekonomiku, třeba ochranu životního prostředí. Tam by se také dalo investovat v oblasti vzdělávání, dalšího vzdělávání. To jsou oblasti, kde nevidím pro místní ekonomiku žádný problém, ale je pak eh, samozřejmě nutné jasně říct, kolik to bude stát za, nakolik si toho kterého opatření EU cení. A já už jsem dlouhou dobu proto, abychom v této oblasti investovali hodně peněz. Myslím, že by to byly dobře investované peníze, ale jenom za předpokladu, že EU se konečně probojuje k nějakému globálnímu e, konceptu asilového systému. Nesmí to být nějak kouskované. Pak sice e, bychom vydali spoustu peněz, ale byla by rizí náhoda, zda se dosáhne sledovaných cílů. Proto schrnuji v zásadě skutečně dobrá práce, ale já bych ty oblasti boje s migrační krizí, nechtěl nechat eh, utopit někde v této zprávě, rád bych to vypíchl transparentně, aby, eh, aby bylo jasné, co EU zamýšlí dělat. Děkuji. Merci. Děkuji. Eh, Benito Suaga bude hovořit. Děkuji, pane předsedo. Jenom pár obecných úvah k těm zprávám, které projednáváme na výboru a které se týkají vnějšího financování. E, mnohé roky rozvojová agenda pro chudé země e, byla spíše druhotná a je čirou náhodou, že součas, že se tomu teď věnuje vlastně pozornost právě v okamžiku migrační krize. Nezapomínejme, že většinou ta migrace je nucená a vyvolává tedy velké obavy evropských vlád. V souladu eh, s touto krizí na evropských hranicích a s nedostatkem veřejných zdrojů eh, můžeme využít eh, finančních nástrojů, jako je EFSI nebo tento plán pro vnější investování, což jsou mechanismy, které mají přitáhnout soukromé investice, respektive investice i veřejného sektoru kvůli nízkým tržním výnosům. Proto tyto projekty by měly být tedy financovány z veřejného sektoru. Mělo by to vlastně na pomoci eh, i poskytovaným půjčkám, tak aby se vlastně omezili, eh, omezila rizika soukromých investorů. A je tady tedy snaha, aby ty zvolené země potom mohly zase přijímat zpět migranty, které naše země odmítnou, eh, aby se je tam ponechali. Eh, takže je to i vlastně takové nárazníkové území eh, omezující volný pohyb osob. A my ale nevíme eh, vlastně, jak ty investice ovlivní potom třeba podniky na místní úrovni. My si myslíme, že ten rozvoj nezáleží tolik na přímé akci Evropské unie, ale spíše na spravedlivé vzájemné obchodní výměně, spravedlivých vztazích. A my si myslíme, že tento typ eh, investičních plánů to úplně zatím neodráží. Takže my e, v zásadě e, nejsme e, frakcí, která by chtěla podporovat tento typ financování. Merci. Děkuji. A nyní paní Grasle bude hovořit. Mnohokrát děkuji. Já bych chtěla prostě poukázat na to, že tady máme co dočení s věcí, na kterou si kritizujeme často. Jedná se o takzvané rozpočtové satelity. Ano, máme částečně satelitní systém, na který většinou eh, si stěžujeme, že na to nemáme vliv. A teď se divím, že teď je tady 6 miliard eur, které by vlastně měly být dodatečně poskytnuty z hlediska zárok. Já si myslím, že to je velmi nedůsledné. A co se týče návrhu paní zpravodajky, tak já si myslím, že bychom měli navázat na návrh komise a neměli bychom rozšiřovat ty navržené záruky. Dále mi tady něco schází, jak v návrhu komise, tak v našem návrhu. A sice, jak tento garanční fond budeme propojovat s těmi ostatními podporami a pomocemi, které v podstatě máme. Máme například eh, politiku z hlediska sousedství. Tady je 18 miliard eur. A to jsou eh, peníze, které vlastně zatím neplynou ani ze stávajícího programu pro sousedství. Komise by nám měla povinně podávat zprávy o tom, jak to tady vypadá z hlediska možnosti implementovat tyto programy. Podle mých informací mám určité pochybnosti, zda vůbec eh, tyto programy mohou být eh, realizovány. Jde totiž o to, že tady je absence propojení těch existujících programů. Já si myslím, že ty původní programy by mohly tady vytvářet určitou konkurenci ohledně projektu EIB. A jde také o kapacitu managementu, která je omezená na daném místě e, a závisí to na tom, jak se bude tato kapacita vůbec vytvářet. A pak je tady druhá otázka, nebo vlastně třetí otázka. Jednak, proč dodatečně 6 miliard? z hlediska rozpočtu a dáme to do oblasti, kterou nemůžeme ovlivňovat? A za druhé, jak se to slaďuje tedy s těmi stávajícími programy? A třetí otázka. Latinská Amerika, 2,5 miliard eur. Když už chceme bojovat proti migraci, já jsem teda neviděla tolik uprchlíků z Latinské Ameriky, takže si kladu otázku, zda má v podstatě toto smysl. Víte, že Latinská Amerika a samozřejmě tady se také naši američtí přátelé e, k tomu jednoznačně vyjádřili. Proč bychom tedy měli e, toto zintenzivnit? Takže myslím si, že e, Latinská Amerika a přístup k tomuto kontinentu je nedůsledný z hlediska Evropské unie. Děkuji. Děkuji, paní Krasle. Paní Hautal, stručné vystoupení. Děkuji, jenom bych chtěla reagovat na pár věcí, které tu zazněly. Pan Depre byl skeptický k mým poznámkám ohledně reakce na kořeny migrační krize. No, proč bychom se měli snažit znovu objevit kolo? Uh, máme velice dobré principy rozvojové pomoci EU, které přesně na to míří. A teď eh, se snažíme všechno nějak natlačit pod ten deštník, oné reakce na kořeny migračních problémů. Myslím, že tím vnášíme zmatek do těch principů, které by měly být jádrem naší rozvojové pomoci. Chci upřít vaší pozornost na jeden z pozměňovacích návrhů zpravodajky, pravodajky, která chce vyzvat komise, aby ta komise seznamila, sestavila soupis hlavních důvodů kořenů migrační krize. To si myslím, že bude pro komisi opravdu velký problém. Já si nemyslím, že rozvojová pomoc EU selhala. Myslím, že bychom měli být loajálnější vůči vlastním principům, měli bychom víc monitorovat, víc uh, sledovat víc, to dělat transparentně, ale vytvářet nové struktury na troskách těch starých, tím si myslím, že vznikají určité eh, zmatky. Takže já si nemyslím, že bychom něčím takovým přispěli k principům své rozvojové pomoci. Co se týká záručního fondu, tak myslím, že tady máme možnost vytvořit a uskutečnit moderní nástroj, který bude podporovat soukromý sektor tak, aby přispíval k rozvojovým cílům, dokonce i v takových křehkých a nestabilních státech. To je možná příliš optimistické, ale to je ta hlavní myšlenka. Měli bychom zajistit, že ty veřejné peníze, peníze daňových eh, poplatníků budou směřovat do soukromého sektoru s pákovým efektem, kde to opravdu k něčemu povede. Myslím, že to je to, co měli na mysli stínoví zpravodajové a zpravodajka. Teď tady máme ten hlavní mateřský systém pro udržitelný rozvoj. Myslím, že Rusko by nemělo být na seznamu těch zemí, které jsou vhodné pro podporu Bělorusko. Ano. Děkuji. A nyní požádám naši zpravodajku, aby zareagovala na otázky které položili naši vystupující kolegové. Je to určitě velmi důležitá zpráva a z hlediska komunikace to můžeme vnímat buď jako nástroj, který slouží k boji proti migraci, která způsobuje potíže Evropské unie. A v takovém případě by tady musela být silná komunikace na adresu našich spoluobčanů, tak aby pochopili rozsah a konzistentnost politiky, kterou uplatňuje Evropská unie. V každém případě bych byla rád, kdyby se upřesnil, jaký dopad to má na rozpočet z hlediska těchto záruk, pokud se dostáváme na 36 miliard, tak bychom měli do záruky dát určité částky, které vezmeme z rozpočtu. A jak to bude financováno? Paní Gardia Zabal, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se, nevím, jestli odpovědět na všechny otázky, ale alespoň se tedy nad nimi zamyslet. Nejprve, jedno z nejdiskutovanějších témat eh, jsou nové cíle a boj proti eh, těm hlubokým příčinám migrace. Pan Depres říká, že to je z takové, jsou takové semantické rozdílnosti. No možná ano, ale často se tady používá právě nějaké konkrétní slovo z určitých důvodů. A já si myslím, že i když ten konečný efekt možná bude stejný, tak nepovažuji za stejné, když řekneme, bojujeme za udržitelný rozvoj a bojujeme proti kauzám migrace. Jeden ten výraz považuji za proaktivní, solidárnější, pozitivnější a ten druhý výraz považuji za reakci eh, v uvozovkách na negativní jev, i když s tím s touto interpretací já nesouhlasím. A myslím si, že také je otázkou semantiky, jak se k tomu postavíme. Nesmíme eh, zapomínat, že ať už to tam řekl řekneme jakkoliv, tak se nebude jednat pouze o příčiny migrace nebo pouze o udržitelný rozvoj v sousedních zemích, protože ten mandát EIB už měl tři cíle. Za prvé rozvíjet e, soukromý místní sektor, především malé a střední podniky, za druhé rozvíjet sociální a ekonomické infrastruktury, e, doprava, energetika, životní prostředí, komunikační technologie a bojovat proti klimatickým změnám. Nezapomínejme na tento obecný koncept kvůli detailům a to chci říct i v reakci na paní Gresle. Za prvé, v Evropě je hodně migrace z Latinské Ameriky, u nás je nejvíce té migrace z Latinské Ameriky, ale tady se nejedná jenom o tuto migraci do EU, ale i o migrační toky, které probíhají v rámci Latinské Ameriky a i proto je důležité, aby právě i ti lidé v Latinské Americe měli nějakou možnost eh, osobního rozvoje ve své zemi. Tak mám tady hodně poznámek a nerada bych, abych na něco důležitého zapomněla. Eh, v souvislosti s tím, co říkala paní Hautala, že máme požádat komisi, aby identifikovala příčiny migrace. Protože samozřejmě musíme přejít od toho, že budeme mluvit jenom o boji proti těm root causes of migration. Musíme především vlastně zjistit, jaké ty, jaké ty příčiny skutečně jsou, abychom věděli, zda používáme vhodné nástroje Víme, že tento problém existuje a že tedy komise to má ve své agendě, takže je třeba se zamyslet nad tím, jaké ty příčiny opravdu jsou a jaké nástroje potřebujeme. Paní Gresle také hovořila o těch satelitních systémech, my jsme to tady hodně kritizovali. Uh, ale jestli tady budeme nebo nebudeme zvyšovat záruku, to nemá nic společného s tím, zda bude nebo nebude více satelitů, ty už tady prostě jsou. Pokud jde otázky ovlivnění eh, rozpočtu ve současném finančním rámci, pokud se nepletu, bychom potřebovali pouze 35 eh, milionů, ale je tady vlastně 9 a 35 milionů eur a to by mohlo znamenat, že by se mohla zvýšit eh, ta celková garance. Těch 35 milionů je do roku 2020 a pak už bychom měli vlastně závazek pro příští finanční rámec. Odkud? Dali jsme zelenou, i když ne oficiálně, ale ano, Dali jsme zelenou novým jednáním o přeskumu finančního rámce a například jednou ze změn, které jsou součástí tohoto přeskumu, je to, že celková, celkové rozpětí na závazky se může týkat i migrace a také bezpečnosti, ale tady, tady mluvíme o migraci, takže to je jeden příklad. Takže jsou tady určitá Eh, rozpětí těch 35 milionů to není nic eh, komplikovaného, pokud to chceme najít v rozpočtu Evropské unie. Takže těším se na zítřejší eh, jednání a jsem si jistá, že dospějeme k dohodě. Děkuji, paní Gadia Zavále. Ještě technický aspekt. Ta záruka, která je poskytována evropským rozpočtem, je záruka, která se týká celé půjčky. Je to tak? To znamená, když se půjčí jedna miliarda, tak Evropský parlament, tedy Evropská unie, zajistí záruku pro EIB a pokud ta půjčka není splacená, pokud ten dlužník eh, je v bankrotu, tak v podstatě to na sebe vezme rozpočet Evropské unie. A za tímto účelem musíme mít tuto záruku. Jaké procento má tato záruka? Kolik tam pokryjeme? 65% celkové výše půjčky? 65%? Kdo tady zastupuje EIB? Mohli byste laskavě odpovědět? Když půjčíme 100, jakou část budeme, eh, za jakou část budeme ručit? v rámci rozpočtu. Jaké depozitum tady musí být? Co zde musíme vyčlenit ve chvíli, kdy se ta půjčka poskytne? Ta částka zřejmě je eh, předána Evropské investiční bance? Tam je uchována ta záruční částka? Prosím. Děkuji. Pane předsedo, doufám, že mě Konise pak doplní. Záruka pokrývá 65 a je 9 z toho jde z rozpočtu EU. Děkuji. 9 z těch 65 Takže když to bude další 6 miliard, které dáváme, tak 65%, to asi jsou 4 miliardy, a 9% z těch 4 miliard to je 360 milionů, které musíme odebrat z evropského rozpočtu. Ah, Samozřejmě, že je to jaksi rozděleno v čase. A je to 9%, 65%. A to musíme tedy čerpat z rozpočtu. Takže na to musíme myslet. Pane komisi, Angel. pane Děkuji, pane předsedo. Takže já bych zareagoval na tu odbornou otázku, protože ta odpověď nebyla úplně dobře pochopena. Těch 9% to je vypočteno z celkové výše záruky. To znamená, jestliže dáme 38 miliard jako záruku, tedy 38,4, tak musíme mít 9%. A Pan předseda nemá zapnutý mikrofon. Stále není zapnut mikrofon. Takže objem té záruky je jaký? My poskytneme záruku na 100%, ale odpovídá to vlastně 65% celého portfolia. To není eh, prostě eh, částka na eh, celou tu půjčku, ale na portfolium. Takže vy tady hovoříte o částu 38,4 miliard, to je to, co rada rozhodla. Tak de facto, co to znamená? Vy tam kryjete to maximální riziko ve výši 65% této částky. Ale v rámci konkrétního projektu, pokud se ještě nedosáhlo této částky, tak to bude 65%. Doufám, že jsem to vysvětlil jasně. Pan předseda odpovídá bez zapnutého mikrofonu. Stále není zapnut mikrofon. Promiňte, já jsem chtěl zdůraznit tento bod, protože jaký to bude mít rozpočtový dopad. Co to znamená? Znamená to, že do výdajů dáme ty nezbytné částky, které tam budou jako garance. To znamená, 9 A jestliže zvýšíme to o těch 6 miliard, no tak bychom měli eh, předpokládat, že musíme mít těch 9 A to je kolik? To je 360 milionů přibližně. Takže tím ukončíme eh, tuto diskusi. Já velice děkuji paní zpravodajce. Zítra bude velmi důležité jednání. 27. března budeme přijímat tuto zprávu ten mandát může být tedy vyjádřen 1. dubna a první trialog se bude konat 10. dubna. Děkuji, paní Gardia Zabal. A nyní bude hovořit pan Muresan, bude hovořit o makrofinanční pomoci pro Moldavskou republiku. Děkuji, pane předsedo. Tohle je docela snadná procedura, proto si také myslím, že těch 15 minut, které máme na, na rozpravu, stačí. V lednu komise rozhodla poskytnout dalších 100 milionů eur republice Moldova jako makrofinanční pomoc pro podporu této malé země na východně v sousedství EU. 40 milionů ve formě poučtu a 60 milionů jako kredity na dva a půl roku v určitém počtu dávek, splátek za přísných podmínek v souladu s memorandem o porozumění, které bylo podepsáno mezi komisí a Moldavskou republikou. Takže já jako zpravodaj navrhuji ke stanovisku našeho výboru. Ten hlavní návrh je od výboru INTA. Já bych řekl, že tady je celá řada předběžných podmínek, za nichž může uh, EU poskytnout kredity Republice Moldova. Pokud budou dodržovány demokratické standardy, lidská práva, principy právního státu a tyhle podmínky jsou samozřejmě velmi obecné. Měnit je není možné. Myslím si, že ty podmínky právní stát, lidská práva jsou v souladu našimi principy, takže můžeme se posunout o krok dál, to je velice konkrétní memorandum o porozumění, které opět podepíše komise a Moldavská republika. Já si myslím, že je třeba zajistit, aby to velice precizní memorandum o porozumění eh, bylo mm, takové, aby sledovalo dodržení cílů ze strany vlády a Moldavské republiky. To jsou cíle ve smyslu posilování eh, soudní pravomoci, boje proti korupci, větší míry nezávislosti sou, soudnictví. Eh, to jsou všechno úkoly, které se týkají potírání korupce, boje s korupcí a velké míry pronevěry. To jsou ty problémy z roku 2014, které šly až do miliardových objemů. Musíme se s tou zprávou, dostáváme se s tou zprávou tedy o krok dopředu, připravujeme peníze, aby byly pro Moldovu dostupné, jak navrhla komise, ale to memorandum o porozumění, které bude podepsáno mezi touto zemí a komisí, trváme na tom, aby byly jasně stanovené podmínky a O tom přesně budou ty pozměňovací návrhy, které předložím. Jasné podmínky, protože to je přesně to, co očekávají lidé v Moldavské republice. Očekávají, že my budeme na jejich eh, straně, že budeme podporovat jejich zemi v obtížích, ale máme omezené finanční zdroje, Unie má omezené finanční zdroje, tak musíme zajistit, aby se situace v té které zemi, které pomáháme, skutečně zlepšovala a Moldavská republika má velice silnou spolupráci ve formě asociační dohody, tak je třeba zajistit, aby ta země zůstala na cestě reform, tak aby to bylo v souladu s rámcem asociační dohody. V tomto duchu se tedy ponesou pozměňovací návrhy, které budu předkládat. Lhůta, pane předsedo, je 23. březen 10 hodin. Předpokládá se hlasování ve výboru o této zprávě 3. dubna. To znamená, aby se to memorandum o porozumění mohlo podepsat a ty peníze, aby pro Moldavskou republiku byly dostupné za zcela jasně definovaných a kontrolovatelných podmínek. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Takže je to jasné. Pane Negresku. Já jsem přesvědčen, že tento signál dorazí také do Moldavské republiky a doufám, že všichni mu správně porozumí. Myslím si, že je důležité, aby tato zpráva opětovně dokázala vstřícného ducha Evropské unie vůči Moldavské republice. Je nutné zohlednit všechny reformy, které byly realizovány. A myslím si, že ten, tato zpráva by neměla být spolitizována, zvláště na výboru rozpočtu. Musíme analyzovat tyto prvky z rozpočtového hlediska. Musíme také zohlednit stanovisko kolegů INTA a musíme tedy k tomu přistupovat co nejjasněji. Eh, vím, že tyto částky nebudou určeny vládě, ale obyvatelstvu. A podmínky kondicionality jsou standardní, to znamená dodržování demokracie, lidská práva, boj proti korupci. Všechny tyto záležitosti uznáváme a e, v podstatě tyto podmínky musí být e, jakýmsi mantinelem, e, který zajistí, že tyto částky budou určeny obyvatelstvu, které toto potřebuje. A musíme ukázat, do jaké míry podporujeme Moldavskou republiku v tomto ohledu. Takže doufám, že tato zpráva si zachová rozpočtový charakter a nebude spolitizována. Nikdo další se nežádá? Eh, nikdo další se nehlásí? Promiňte? Pan Taran má slovo. Děkuji, pane předsedo. Obecně souhlasím s přístupem pana zpravodaje. A teď mě pan Negresku vyprovokoval, abych se přihlásil o slovo protože je tam to přání, aby se to omezilo na rozpočtové, na rozpočtovou pomoc. Tím bych měl problém, protože obecně se ví, že moldavské banky byly prostřednictvím litevských, lotyšských, estonských a dánských bank do praní špinavých peněz. Takže já bych chtěl vyzvat zpravodaje a celý výbor, abychom dbali na to, aby moldavská vláda využila dohodu, kterou má s Eurojustem a dalšími orgány, které šetří tu věc, které by vládě, té vládě mohly pomoct s tím, aby se vyhla něčemu takovému. A jenom poznámka na sám konec. Mám velice vysoké mínění o moldavských vojácích, kteří byli v sovětské armádě v 80. letech. Já se na to pamatuju, byli to skvělí vojáci, ale zároveň uměli docela dobře korumpovat, když chtěli na vycházku, tak přinesli láhev vína. Já se na to velice dobře pamatuji. Já myslím, že náš zpravodaj tady má naprosto explicitní znění v tomto ohledu. Nikdo další nežádá o slovo, takže pane zpravodaji, tím končíme a hlasovat budeme 3. dubna. A nyní bude hovořit náš kolega pan Negresku, bude hovořit o EGF, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Jedná se o technickou pomoc z podnětu komise. Můžu mluvit anglicky? I don't have many... Tak nemám k tomu moc co říci. Myslím si, že ta zpráva je jasná. Ukazuje, že zatímco komise to, co chce komise přidělit na technickou pomoc. Asi víte, že technická pomoc v tomto fondu může představovat 0,5 rozpočtu, ale letos se to sníží z 380 tisíc eur na 310 tisíc eur, což představuje jenom 0,18 celkového rozpočtu eh, toho globalizačního fondu. Eh, jsou tam různé cesty, jak poskytovat technickou pomoc, je tam vlastně lepší eh, monitorování a nástroje na schromažďování údajů, výměna informací, organizování dvou zasedání expertů. Všechno to vypadá celkem zajímavě. Já tedy v té své zprávě doufám, že s vaší podporou bych tam ještě chtěl něco doplnit, protože tady hodně diskutujeme o EGF na našem výboru. Jednak komise by měla zlepšit eh, komunikaci, pokud jde o možnosti EGF a eh, zaměřit se více na příjemce. Měl by být lepší výměna osvědčených postupů, protože to se v návrhu nezmiňuje. Eh, měla by tam být větší proaktivita, pokud jde o zapojení národních kontaktních bodů. Některé národní kontaktní body dobře pracují, jiné nikoli. A eh, myslím si, že by bylo dobré, aby eh, se ukázaly možnosti této podpory a aby ty národní kontaktní body se více zapojovaly. A v neposlední řadě zpráva zdůrazňuje významnou eh, adicionalitu, která je teď součástí zprávy EGF. Vyšlo to vlastně z názoru Evropského parlamentu. Je to kritérium mobilizace v případě krize, kde se alokace z fondu zvýší na 60 a zlepší se vlastně přístup k těm složkám EGF, což je také velice důležité zlepšení, které jsem chtěla zdůraznit. A ještě jednou zdůrazňuji, že to bylo vlastně z iniciativy Evropského parlamentu a je to určitě dobře, mělo by to tady být ve zprávě zmíněno. Děkuji. Merci, merci. Děkuji, pane zpravodaji. Chce někdo vystoupit? Žádá někdo o slovo? Není tomu tak. Budeme mít příležitost se vrátit ještě k EGF. Já osobně jsem vždy trochu smutný, že EGF se používá jenom tehdy, když se rozhodne o propouštění. Mohli bychom najít nějaké preventivní mechanismy a mechanismy podpory těch podniků, které jsou v potížích. Eh, trošku to připomíná mm, patologii. Pozměňovací návrhy by měly být do 25. března předloženy do 12 hodin. 3. dubna budeme hlasovat a na plenárci budeme hlasovat 4. dubna. Pane Depre, pan Depre bude hovořit o znovu usídlování uprchlíků, migrantů v Evropské unii. Děkuji, pane předsedo. Pokud bych chtěl být velmi stručný, tak bych řekl, že nenavrhuji pozměňovací návrhy na úrovni rozpočtového výboru z hlediska tohoto důležitého programu rámce Unie pro znovu usídlování. A kdybych to chtěl trošičku jak si probrat blíže, tak bych se soustředil pouze na rozpočtové záležitosti. Jsou tady tři věci. Musíme dělat rozdíl mezi tím, co je resettlement, to znamená znovu usídlení a přerozdělení. Znovu usídlení se týká osob, které jsou například v Jordánsku v těch táborech, nebo v Sýrii, v Irácku, nebo v Turecku. A určitý počet členských států vyjádří souhlas tím, že převezme na své území. To je znovu usídlování. A tento fenomen je tedy předmětem tohoto návrhu. A co se týče eh, přidělovacího mechanismu, tak E, to jsou uprchlíci, kteří přichází sem a nyní je snaha je tedy přerozdělit v rámci toho, čemu říkáme přepracované změní dublinského nařízení. A nyní bych se zmínil o libe a o rozpočtu. Je velmi obtížné vyhodnotit prostředky, které bychom měli stanovit v příštích letech v rozpočtu, vzhledem k tomu, že komise každý rok musí předložit návrh ohledně počtu znovu usídlených osob v EU. A každý členský stát si stanovuje počet osob, které akceptuje. Takže tady nemáme přesnou faktickou základnu pro to, abychom přesně věděli, co bude stát tato aktivita. Za druhé, to, co je výslovně stanoveno zde a co ostatně potvrzuje také současná praxe, spočívá v tom, že každý členský stát, který se rozhodne, že znovu usídlí osobu na svém území, tak dostane z fondu AMIF 10 tisíc eur za každou znovu usídlenou osobu. Takže toto je potvrzeno v tom textu, není to žádná novinka. Ale co je tady nové a s čím souhlasím? Až do posud, pokud se členský stát rozhodl mimo evropský plán eh, zajistit znovu usídlení osob na bilaterálním základě, to znamená v rámci svého autonomního rozhodnutí znovu usídlit některé osoby, tak dostane pomoc EU 6 tisíc eur. Já se domnívám, že vzhledem k tomu, že tady máme program Evropské unie z hlediska znovu usídlování, evropského znovu usídlování, pak je normální, že rozpočet tady zafinancuje tyto znovu usedlené osoby v rámci evropského rozpočtu. Ale Nevím, z jakého důvodu a na základě jakého argumentu bychom čerpali z evropského rozpočtu subvence, které bychom pak eh, dávali svrchovaným státům, které se svrchovaně rozhodly, že budou v rámci bilaterálních jednání znovu usedlovat osoby. Já e, jsem tady zajedno s těmi návrhy, které jsou v tomto textu, který je předložen k jednání, ale nenavrhuji tedy nějaké pozměňovací návrh z hlediska rozpočtu. Děkuji, pane Depré. Kdo by chtěl vystoupit? Pan Joty, prosím. Presidente, eh, la ringrazio. Eh, semplicemente per ringraziare il... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za tu vykonanou práci. Není tady příliš mnoho věcí, které by se daly ještě dodat k tomu, co řekl náš kolega Depre. A ten způsob, jakým pracoval a jeho vize jsou pořádku. A co se týče rozpočtového výboru, my tady musíme k této práci přistupovat seriózně a snažit se zlepšit tyto návrhy. To je cíl, který jsme si stanovili. Takže ještě jednou děkujeme našemu kolegovi za práci na této zprávě. Děkuji, pan Savama. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, samozřejmě potřebujeme společný postup a já vítám návrh pana Depreze. Jedná se opravdu o důležitou věc. Možná bych mohl rovnou přejít k bodům, kde mírně nesouhlasím se zpravodajem a s jeho návrhy. Souhlasím, že Unie naléhavě potřebuje integrovanou a udržitelnou migrační politiku a že potřebujeme vytvořit legální způsoby, jak hledat útočiště v Evropě. Ale zároveň si myslím, že členské státy by měly mít právo rozhodnout, kolik přesně lidí eh, vlastně takto znovu usídlí. Těch 10 tisíc eur z fondu AMIF vlastně pokrývá pouze ty první náklady na znovu usídlení a členské státy nejlépe vědí, kolik lidí eh, mohou eh, vlastně přejmout, kolik eh, lidem mohou poskytnout ochranu a kolik lidí jsou schopny integrovat do své společnosti, což je, myslím, to nejdůležitější. Další věc, myslím si, že účast v tomto rámci by měla být dobrovolná. Je to velice složitá záležitost. A, ale pochopil jsem, že vy tedy s tímto také souhlasíte. A konečně financování národních e, schémat pro znovu vysvětlování by mělo být zajištěno, protože e, pokud e, by tady nebylo to spolufinancování z EU, tak by to bylo problematické i pro národní programy. Vyrozuměl jsem, že UNHCR tedy má dlouhé zkušenosti v této oblasti, vědí, jak k tomu přistupovat a myslím, že bychom měli těchto jejich zkušeností maximálně využít eh, v rámci těch společných postupů EU. Takže celkově to byly asi nejdůležitější věci, které jsem chtěl k tomu dodat a těším se na další spolupráci s vámi. Děkuji, pan Kolmel. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat našemu kolegovi Gerardovi Deprézovi za tuto dobrou práci. Já v této zprávě vidím určitou nekonzistentnost v porovnání s jinými zprávami, které zpracováváme v těch ostatních zprávách. Jde o postupy, stanovování, přeskumu těch apatridů nebo žadatelů z třetích států. Jedná se o to, abychom stanovili, kdo je kompetentní. Takže v těch ostatních zprávách Částečně jsme také hovořili o těchto částkách, to znamená 6 tisíc eur, které dostane ten stát, případně 10 tisíc eur, pokud přejímá migranta. Máme ale také návrh komise, který spočívá v tom, že tady jde o proplacení jaké se solidární částky 250 euro pro ty příchozí Promiňte, říká pan předseda. Promiňte. Ne, promiňte, říká pan Deprez. Prosím, pan Deprez. Já budu opakovat ten rozdíl, eh, který tu existuje. Já jsem ho uvedl na začátku svého vystoupení. My zde nehovoříme o programu přerozdělování tak jak je to chápáno v přepracovaném znění doblenského nařízení. Takže tady se nehoří o těch sankcích a o těch 250 tisících. Tady v tom přerozdělování migrantů, tak eh, tam se snažíme mechanicky přerozdělit, tak jak je to stanoveno v návrhu komise. To je ten přidělovací mechanismus. O tom tady nehovoříme. My hovoříme o resettlement, to je znovu usídlení. To je evropský program, který je navržen komisí a podle kterého každý rok komise stanovuje počet osob, například 100 tisíc, které se vezmou v těch táborech, které jsou v blízkosti konfliktu a umožní se jim dostat se na území členských států. Ten cíl je stanoven komisí, ale členské státy nejsou povinni eh, říci přesně nebo mm, akceptovat počet eh, těch osob, které, stanov, které by stanovala komise. Takže pak nedostanou těch 250 tisíc, protože oni nejsou povinni zde dodržovat nějakou konkrétní kvótu. Tady jde o mechanismus stanovit cíle znovu usedlování osob a účasti Členský států. Já znovu opakuji, těch 10 tisíc eur, to je částka, která bude alokována v rámci realizace tohoto evropského programu na, za každou znovu usídlenou osobu. A paralelně k tomu členské státy mohou jednostranně přijmout rozhodnutí znovu usídlit další osoby mimo tento evropský program. Oni tak mohou postupovat. To je jejich svrchované právo. Ale já si kladu otázku, proč bychom to měli platit z evropského rozpočtu. Takže můj návrh spočívá spočívá v tom, že se postaráme o ty osoby, které zapadají do toho evropského programu znovu usídlování, tak jak je to tady stanoveno. Takže eh, tady nejsou nějaké sankce eh, v tomto mechanismu, protože se nejedná o případ přidělování. Proto jsem si dovolil vám vstoupit do vašeho vystoupení. Omlouvám se, pan Kormel. Mnohokrát děkuji, kolego, za dodatečné vysvětlení. Popravě řečeno, já jsem nechtěl hovořit o těch argumentech v pozadí, protože ty jsou skutečně odlišné v tom jednom postupu a v tom druhém postupu. Ale ty částky jsou dosti různé. V jednom případě hovoříme o deseti tisících eur a v jiném případě výslovně podle stanovení komise to nevnímáme jako sankce, ale hovoříme o prostě příspěvku na náklady. Takže tady máme rozdíly. 250 tisíc a 10 tisíc. Je jasné, že pokud eh, řekneme, že z třetího státu přímo přebereme, převezmeme eh, uprchlíky, tak eh, tady souhlasím s kolegou Savarma, že to musí být na základě dobrovolnosti. A samozřejmě, že se tady dá argumentovat s těmi částkami, ale nicméně, co se týče těch 250 tisíc eur, na ty bychom neměli zapomínat, protože v tom druhém návrhu jsou tam stanoveny. A určitě to nejsou částky, které prostě spadly jen tak z nebe. Ze strategického a taktického důvodu si myslím, že bychom v našem rozpočtovém výboru přesto si měli položit otázku, čeho chceme dosáhnout. Mně je jasné, že tady je celá řada kroků, o kterých eh, diskutujeme, Tady jdou správným směrem a jsou to dobré kroky. Ale pokud jsme zajedno v tom, a to také vyznívá z těch vystoupení, že Evropská unie samozřejmě a konečně musí mít integrovanou eh, migrační politiku, ale zároveň jsme eh, zajedno v konstatování, že ji zatím nemáme, tak vzhledem k tomu, že tady celá řada parametrů není ještě definována a bohužel členské státy EU jaksi se neúplně snaží se v tomto ohledu domluvit, tak pak je tady otázka, zda i nadále budeme hrát tuto hru, to znamená, že tady ty některé stavební kameny budou tedy doprovázeny a rozhodovány, ale budeme si vědomi to, že tady není souhrné řešení. To znamená, že pokud tedy, i když víme, že nejsme věcně příslušný výbor, nicméně eh, my rozhodujeme o rozpočtových prostředcích a proto bychom mohli říci, tak tady stop. My budeme spolupracovat, až budeme mít souhrnou koncepci. Tuto možnost máme a o tom bychom měli také diskutovat, protože je to část naší kompetence nebo našeho, naší odpovědnosti. Takže jestli budeme dále to sledovat, anebo zda se vehementně budeme zasazovat za společné řešení. Nikdo další se nehlásí. Takže, pane Depra, tak těch 250 tisíc. Mohl byste vysvětlit více, co to je? Je to sankce? Netýká se to návrhu, o kterém nyní diskutujeme, pane předsedo. Týká se to plánu přerozdělování, jehož smyslem je změnit dublinské nařízení, protože tam se říká, že ten stát, do kterého dorazil uprchlík jako první, je zodpovědný. Eh, ten eh, mechanismus je prakticky mechanický, nebudu o tom hovořit, jedná se o přerozdělování uprchlíků v jednotlivých členských státech. Někteří tu částku vnímají jako sankci, jiní jako alternativu. Já bych to spíše prezentoval jako alternativu, protože některé členské státy nemají chuť eh, jak si spolupracovat na tomto systému a tudíž to vnímají jako sankci. Komise říká, buď se budete účastnit toho fyzického přerozdělování uprchlíků, a nebo se budete účastnit finanční solidarity. To znamená, pokaždé, kdy nepřevezmete kandidáta, kterého byste měli převzít v rámci toho přidělovacího mechanismu v souvislosti Dublon, s dublenským nařízením, budete muset zaplatit těch 250 tisíc. To se týká revize Dublin, dublinského nařízení. Zde nehovoříme o této účasti členských států. Tady u tohoto návrhu hovoříme o evropském rozpočtu, protože tady není uh, závazná povinnost účastnit se tohoto programu znovu usídlování. A z rozpočtového hlediska, co představuje těch 250 tisíc? Je to z vlastních zdrojů, nebo jak to funguje? Technicky, pane předsedo, měl byste se zeptat komise. Já nevím, jak to vypadá z hlediska techn- techniky. Eh, kam to jde? Do kapes eh, členských států nebo evropského rozpočtu? Pokud si to dobře pamatuju, ale komise mi může opravit, jde to do kapes členských států eh, tedy těch členských států, kteří převezmou uprchlíka, kterého jiný členský stát nechtěl převzít. Zatím tady není ještě schoda. Může tady někdo z komise toto potvrdit? Zda je správné to, co říkám? Jaké je stanovisko komise? Jakým způsobem přistupujete k tomuto penále nebo eh, k tomu, eh, k té účasti eh, na té finanční solidarity? Zatím není nic dohodnuto, ale kdyby byla dohoda, chtěl bych vědět, jak to bude vypadat rozpočtově. To je ovšem něco úplně jiného. Komise, kdo by laskavě zareagoval? Vy zastupujete komisi? Děkuji. Pane předsedo, děkuji panu Deprezovi za působivou obhajobu návrhu komise. Co se týče té konkrétní otázky, takže dávám přednost tomu, že udělám odpovídající rešerše a předám vám písemnou odpověď, abych si byl jist, že ta odpověď je správná. Děkuji. Takže eh, Odpověď bude v příštím vydání. Takže všichni, kdo chtěli vystoupit, tak mohli učinit. Pane Depre, závěr. Já jsem chtěl vyjasnit ten rozdíl, pane předsedo, aby tady nebylo nějaké nedorozumění ohledně této záležitosti. Já vycházím z toho, že pokud členské státy dobrovolně se rozhodnou účastnit tohoto programu, znovu usídlení dostanou 10 tisíc eur na znovu usídlenou osobu. Osobně si myslím, že by měli dostat více, nicméně to je částka, která je v návrhu. A ještě bych zareagoval na to, co říkal pan Kelmel ohledně absence evropské politiky. Resettlement, tedy znovu usídlování, tak, jak je organizováno v rámci tohoto návrhu, je právní cesta, která je k dispozici osobám, které potřebují mezinárodní ochranu, která jim umožňuje bezpečně se dostat na území EU. Selekce lidí, kteří mohou přijít na území EU, je také organizován v rámci UNHCR. Takže to není nějaká svévolná záležitost, je to proces, který je provázen i touto institucí. A je to tedy právně legální postup, a to jsem chtěl zdůraznit velmi energicky. Cílem evropské politiky EU je, aby neumírali v středozemním moři a aby mohli využívat mezinárodní ochrany a dostat se na území Evropské unie. Takže Resettlement, znovu usídlování je cesta, které bychom měli dávat eh, přednost. Eh, víte, že stále ještě někteří lidé berou to riziko na sebe a jsou ochotní umírat. Všichni znáte tuto situaci. A eh, za tímto účelem musíme změnit dublinské nařízení a aplikovat ten příslušný mechanismus. Já už, už bych tomu neměl to dodávat, ale nemohu odolat. Já chci vysvětlit, jak já vnímám tuto problematiku. Myslím si, že to je jenom malá část toho velkého problému. A tato malá část, to znovu usedlování lidí, kteří potřebují ochranu, by alespoň teoreticky měla trochu, mělo trochu ulevit té zátěži, té migrační eh, zátěže jako takové. Jinými slovy, když máme, řekněme, milion lidí, kteří se rozhodnou, že nemohou zůstat ve, ve své zemi, která třeba je zachvácena válkou, tak za koordinace UNHCR a Unie se řekne dobře, tak Unie může vzít 20 tisíc eh, těchto lidí v naléhavé situaci a potom nějak koordinovaně s postupem, který obsahuje nějaké společné standardy, se dohodneme a, a přes sídlí, nebo znovu usídlí se 20 eh, tisíc lidí a pak se diskutuje o tom, zda tedy rada rozhodne, jak se tito lidé znovu usílí v jednotlivých členských státech. Zde půjde 7 tisíc do jedné země, 5 tisíc do jiné, 3 tisíce do další. A nebo zda ty, zda to bude rozhodovat komise. O to tady jde. Ne, ale to jsou člen, členské státy to, k tomu přistupují dobrovolně. To je velký rozdíl, pokud jde o to přerozdělování eh, těch lidí, kteří už jsou v Unii nelegálně, třeba i v Itálii, v Řecku, přišli sem těmi cestami, které známe, ale tady u toho resettlementu komise vlastně stanoví uh, E, cíle a členské státy v radě se sami rozhodnou, jak se chtějí zapojit. Takže cíl byl dán, ale členské státy mohou říct si, my třeba přijmeme jenom pětinu nebo šestinu. Ale to bychom tedy neměli plést z vysoce kontroverzními sankcemi 250 tisíc eur za to, že vlastně se nerelokalizuje určitý počet lidí, kteří přijdou na eh, naše hranice. A tohle, tohle tedy ještě nebylo rozhodnuto. Ano, tady není žádná vazba. Pan Olbricht. Já si myslím, že to, co my tady teď děláme, my jako výbor pro rozpočet, Snažíme se vyřešit problém imigrační politiky Evropské unie jako celek. Nemůžeme to rozebrat na součástky. Máme spoustu politických rozdílů, ale já chápu to, co říká pan Kolmel. Nemůžeme to od sebe oddělit. Máme tady prvky, které spolu prostě souvisí. Celá imigrační politika, asilová politika, vízová politika, protože lidé, kteří chtějí odejít z Blízkého východu, mohou požádat o víza nebo ti lidé odejdou a čekají na pomoc a my pomáháme, členské státy pomáhají dobrovolně, nebo ti lidé přicházejí nelegálně a to je pak ta otázka těch 250. Prostě to nemůžeme rozdělit. Potřebujeme naprosto komplexní migrační politiku se všemi těmito prvky. My jako výbor pro rozpočet máme 10 tisíc, někde 250 jinde, ale jak to bude s celým tím systémem? Jak to bude s vízovým systémem pro lidi, kteří chtějí přijít do EU? Jsou třeba připraveni zaplatit. Chceme, aby přišli s vízem, anebo aby šli do tábora někam a o tamtuť si je vybere nějaký členský stát? No, to není nic nového, co tady říkám, ale myslím, že bychom jako parlament měli diskutovat jasně o celé imigrační politice a ne to rozporcovat a říkat, že to je systém. Kus toho a kus toho. Děkuji. Pan Kolmel. Děkuji, pane předsedo. Ještě možná stručně, abych to shrnul. Diskuse přesně jasně ukazuje, že všichni vidíme v podstatě ten problém stejně. A já bych řekl, já chápu všechno to, co řekl pan Dupré, ale je to tak, že v jednom případě v dobrovolném přijímání migrantů přímo z třetích zemí, když dojde na toto usnesení, tak máme příspěvek EU za přijetí osoby 10 000 eur. Tak. A zároveň se v tuto chvíli diskutuje o návrhu komise, který mimo jiné předpokládá, když už migrant se dostal do Evropy a kdyby byla ta kvota na rozdělování migrantů, my ji nemáme, ale kdybychom ji měli, tak pak by stát, který ty kvoty nedodrží, musí za osobu každou nepřijatou zaplatit 250 tisíc eur. Takže teď je otázka, který stát by pak byl ochoten uh, přímo přijmout migranta z třetí země, když by se zároveň musel obávat toho, když přijde hodně lidí do Evropy a musí přijmout tu kvótu lidí, a když je nepřijme, tak za každého zaplatí 250 tisíc. No to přece nikdo neudělá, to je na hlavu postavené. Takže sice to zní krásně, ale bude to mít maximálně efekt placebo. Proto tady se trvávám na tom, že potřebujeme nejdřív globální koncept, protože jinak se budeme babrat v těch jednotlivých opatřeních a v konečném efektu to bude spíš kontraproduktivní. Tak, abychom tu diskusi vysvětlili, například 250 tisíc euro země, které bylo přiděleno tisíc migrantů a ta země je odmítne, tak dostane 250 tisíc pokutu. Pane, pres, pane předsedo, tento nástroj eh, momentálně navrhuje Evropská komise. Musíme se vyjádřit rychle. Já jsem tady navrhovatelem stanoviska a já si myslím, že toto číslo je eh, tedy hloupé a nikdy nebude eh, panovat schoda ohledně těch 250 tisíc eur. Já skutečně si myslím, že by byly příhodnější cesty, ale eh, prostě neustále říkat, že EU nemá vůli ke konzistentní azylové eh, politice. No promiňte, to je prostě tady blábol, protože Máme teď miliony lidí v uprchlických táborech, které eh, prostě eh, jsou ve velkém množství třeba v Jordánsku. A teď tedy návrh resettlement je vzít pár těchto lidí a převést je do EU aby měli tedy větší šanci se integrovat nějaké země, aby se odlehčilo těm uprchlickým táborům. To je reálná situace a dublinská reforma reaguje na reálnou situaci. Neustále každý den lidé překračují nelegálně hranice za podmínek, jak to, které znáte, ať už to je tedy přes Balkán nebo přes Středozemní moře. Když tyhle lidé nelegálně přijdou na území EU, na hranici nebo do vnitrozemí, tak podají žádost o azyl a to je potom třeba řešit. A v Ženevské konvenci není stanoveno, že když někdo požádá o výzum ve své zemi, že musí dostat výzum a že jeho žádost se musí řešit. Ženevská konvence tohle neříká. E, to platí, když se vlastně na hranici nebo ve vnitrozemí. Nemůžeme to všechno míchat dohromady. Já budu rád diskutovat o konzistenci celkové migrační politiky, ale uh, musíme znát reálné postupy a reálné situace. E, Ženevská konvence je ze kdy? 51? Prosím? Předseda, e, ze kdy je Ženevská konvence? Pan Deprez někdy po válce nebo 1951? No především to účelem bylo, aby lidé, kteří chtěli prchnout před komunisty, mohli eh, tedy přejít do jiné země, pan předseda. Ale dnes už ten problém eh, vypadá jinak a možná by bylo dobré mít nějaký globálnější přístup, protože když se tady mluví o deseti tisících eur, tak co je cílem? Rozpočtově to bude znamenat co? Protože vlastně tady přejímáme nějaké prvky, ale jak ten rozpočet bude zítra vypadat? Jsou naši šéfové vlád připraveni říci, že jsou eh, vlastně eh, schopni to řešit společně a obětují nějakou část suverenity? když se prostě posuzuje žádost eh, o eh, dělení statusu uprchlíka, tak v některých zemích se to dělá operativně, v některých zemích to trvá dva, tři roky, jako třeba u nás a pak se tedy rozhodne, že e, nemá nárok na azyl, tak už uběhlo tolik let, že ta původní země už ho ani nechce zpátky. A to je šílená situace. A já se tady ptám, zda jsou vůbec naše vlády připraveny toto nějak řešit a udělat zjednodušené, rychlejší postupy. Tady nejde jenom o těch 10 tisíc eur. Myslím, že jakožto rozpočtový výbor bychom mohli říct, no dobře, to je moc hezké, ale kam to celé směřuje? A když tedy zítra tady bude milion lidí z těch tří milionů, které jsou v Turecku a kteří tedy přijedou na náš kontinent, milion lidí krát 10 tisíc, to je 10 miliard. Já nejsem proti, ale jak se to potom projeví v evropském rozpočtu? Protože přijímat nějaká přesná opatření, a abychom se potom dostali zítra do rozpočtové slepé uličky, protože e, rada prostě k tomu přistoupí na základě top-up a e, tak budeme zase vyvolávat e, dojem bezmocnosti a to pak není divu, že populismus se nám narůstá. Pan Sarvama. That's exactly why... Tohle, no, znovu se k tomu vrátím. My teď hovoříme o přijímání malých počtů uprchlíků. Uh, bylo by skvělé mít koherentní, všezahrnující jednotnou politiku. No, říkat bych to možná neměl, ale kdy k tomu dojde? Kdy všechny členské státy budou ochotny říct, dobrá, podělíme se o to břemeno rovným dílem. V tuto chvíli to tak aspoň nevypadá. No, ale abych eh, zmenšil obavy pana předsedy, to je přesně to, proč by členské státy to měly kontrolovat. Oni kalkulují a počítají velice pečlivě, kolik závazných dohod učiní dopředu o tom, že budou přejímat lidi z třetích zemí a pak za, dostanou 10 tisíc za každého. Uh, to nebude milion, já myslím, že jich ani nebude 100 tisíc lidí, o nichž tady teď hovoříme v rámci toho procesu znovu usídlování. Pan Bege. Nechci prodlužovat tu debatu, pan Depré má pravdu, že ten program znovu usídlování je specifický program. Na druhou stranu jde samozřejmě o to, abychom v globálu měli koherentní přístup. Ale možná jedna věc. Třeba se podíváme na to, co říkají články 78 až 80 Lisabonské smlouvy, primární právo EU. Tam je všechno sformulováno, i jak se stanovují standardy, to jsme zkusili před pár lety, ale primární právo jsme ne zcela implementovali, ne zcela realizovali. To jsou readmisní dohody EU s třetími zeměmi, v případě mimořádné výzvy, jakou jsme už zažili, je možno schválit krizový mechanismus a článek 80 také hovoří o solidaritě rozdělení finančního břemene, spravedlivém rozdělení finančního břemene. K tomu také nedošlo. Tedy primární právo nám dává do rukou všechny možnosti, pokud legislativec bude 100 to implementovat, není potřeba žádných dalších opatření. Děkuji. Takže nasměrujeme tuto diskusi k závěru. Já bych chtěl jenom připomenout, že vlastně mám stanovisko jenom k jednomu návrhu. Já nejsem ani mluvčím rady, ani mluvčím komise. Já se jenom snažím naznačit eh, eh, i věci, na kterých se rovněž pracuje. Říci, že tady nebyla snaha o integrovanou eh, politiku Unie v oblasti migrace a azylu, to není úplně přesné. Komise se o to snaží, ale je tady v podstatě totální neschopnost rady k něčemu takovému dospět. Takže pokud najdeme cestu, jak přimět radu, aby přejala nějaké návrhy komise, tak myslím, že by si to zasluhovalo postavení sochy právě třeba na eh, Place de Luxembourg předseda. Pane zpravodaji, ve vašem stanovisku není možné tedy říci e, něco v tom smyslu, že vyzýváme komisi a radu, aby, se, e, aby řekli velice jasně, že toto opatření je součástí celkové vize a že my bychom si přáli, e, aby se to vlastně nějak projevilo i na rozpočtových následcích, důsledcích tohoto návrhu. Pan Depres mimo mikrofon. Takže eh, stanovisko výboru Libe by se mělo vlastně týkat pravomocí rozpočtového výboru u tohoto tématu. A já se tedy právě o to snažím eh, říci. Obecně myslím, že se shodujeme, eh, pokud jde o snahu Evropské komise. Pokud chceme něco konzistentnějšího, tak myslím, že bychom měli využít příležitosti u rozpočtu pro rok 2018 předseda, protože tady je třeba zajistit minimální konzistenci. My jsme rozpočtový výbor, nemůžeme přejmout nějaké jasné opatření, aniž bychom zvážili dopady na rozpočet EU. To je naše povinnost protože takhle bychom mohli říci, že bude prostě spousta různých eh, dílčích opatření, která budou velice sympatická, ale my také zajišťujeme, že to bude konzistentní s rozpočtem a že budeme mít no, budeme schopni financovat to, o čem se rozhodne. Takže komise dělá co, eh, to, co jde v rámci tohoto složitého kontextu, ale já jsem opravdu pohoršen postojem rady, která e, prostě se zabývá se vším jenom z krátkodobého hlediska, pořád jenom myslí na volby a to prostě nejde, takhle to nemůže pokračovat, o to jde. Mohli bychom občas se prostě uh, nějak vyjádřit eh, tak v takovém revoltujícím duchu a pobouřit se nad touto inkonzistencí, protože to opravdu velice poškozuje image EU a jenom to přiživuje populismus a tu snahu uzavírat se do sebe, dovnitř svých hranic. A to tady chci říci. Tak uvidím, jestli třeba vymyslím nějaký pozměňovací návrh v tomto smyslu. A pan Deperes opět mimo mikrofon. Tak tady nebudou pozměňovací návrhy. Můžete odmítnout mé stanovisko a nahradit je nějakým textem. No ale měli bychom prostě dát najevo nějaký protest, protože tohle opravdu je neustále jenom takové kutilství. Pan Depres, já úplně nesouhlasím. Pan Fernandeš, velice rychle moje francouzština není lepší než francouzština Gerarda Depreze a já to asi nezvládnu vysvětlit lépe. E, to je vlastně kompliment, říká pan předseda. Tak skutečně tato diskuse e, obsahovala velké zmatky, protože tohle je stanovisko. Je to stanovisko týkající se znovu usidlování resettlementu. A kolega velice dobře vysvětlil, že to přerozdělování nemá nic společného s pokutami tady toto je prostě taková, řekněme, odvětová politika v rámci něčeho většího. A je také jasné, že to nemá velké rozpočtové dopady, protože členské státy prostě nepřijímají skoro nikoho. Ale je to tedy možnost. Také je jasné, že a zpravodaj pro rozpočet pro rok 2018 už to učinil, je třeba najít něco takového globálnějšího, kde budou právě schrnuty všechny politiky. A to je právě v rozpočtu na rok 2018, ale nemůže se to takhle řešit ve stanovisku, které se zabývá něčím velice konkrétním a já v tomto smyslu plně souhlasím s tím, co říkal Gerard Deprez, ne vždy to platí, ale dnes ho tedy mohu opravdu plně podpořit. Předseda, ano. A tato dohoda tedy byla dosažena v 11 hodin a to se nám báječně hodí, protože teď musíme přejít k hlasování a myslím si, že toho hlasování nemáme moc, pokud to půjde tak, jak si představuji, protože v hemicyklu probíhá tedy významná akce a lístky budou drahé, takže pokud eh, chci, eh, chcete se eh, tam najít židli, tak bychom měli skončit tak v 11.10, spíše než v 11.30. Děkuji ještě jednou panu Deprezovi za veškerá vysvětlení, která nám poskytl a za jeho návrh bez pozměňovacích návrhů. Všichni se mohli vyjádřit k tomuto tématu, které bude velmi důležité z evropského politického hlediska v budoucích měsících. A teď se dostáváme k hlasování. Pan generální zpravodaj a místo předseda rozpočtového výboru Jens Geyer má slovo. Nikdo mi nepředložil žádosti o převod prostředků, takže nebudeme ani hlasovat. V této souvislosti mám ještě otázku na sekretariát. Chtěl bych se jenom ujistit, že tady nebyla chybička nějaká v souvislosti s posledním závěrem ohledně výkonnosti z EGF, tedy z globalizačního z eh, globalizačního fondu. Nevím, jestli eh, jsme tam nevynechali nějaký eh, převod, ale dnes nemáme žádné žádosti o převod prostředků. Dobře, takže nebudeme hlasovat v této záležitosti. Nous verrons ça, le, nous verrons ça lundi prochain. Takže uvidíme příští pondělí. Sur la, la, justement la mondialisation. Co se týče globalizačního fondu, tak o tom budeme hlasovat příští pondělí. A tím reagujeme na otázku pana Jense Gejera. A nyní bude hovořit Indrek Taran, ten má několik převodů v těch e, jiných ostatních oddílech, v ostatních oddílech. Děkuji, pane předsedo. Jak vidíme, tak eh, já jsem, když jsme loni psali rozpočet, dělali nějaké chyby, tak to musíme opravit pomocí žádostí o převod prostředků. Evropský soudní dvůr s eh, účelem, abychom vzali nějaké peníze z úhrad, a převedli to na právní výdaje a škody 160 tisíc eur, protože někteří lidé se na soud obrátili, mají na to právo, takže to je první věc a podporuji, abychom to podpořili. Vyzývám, abychom to podpořili. Pokud nejsou námitky, tak budeme vnímat tuto žádost o převod jako schválenou. Paní Grasle. Měl jsem hlavu jinde. Jaký je to převod? Eh, eh, eh, soudní dvůr. Aha, dobře, taky pár slov k tomu. To už je druhý převod. Jeden převod jsme měli minulé, nyní, teď v Němčině. Teď je to 805 tisíc eur soudu, který musí zaplatit za to, že neplat, nesoudil dost rychle. Chci jenom upozornit na to, že si myslím, že to není ani vyznamenání pro soudní dvůr, ani pro Evropskou unii, že firmy a občané musí tak dlouho čekat na to, než se domohou svého práva. Pro mě je to velké zklamání a že si to zase musí výjist tu polívčičku daňový poplatník, tak toto celé nezlepšuje, takže si myslím, že bychom si měli zase pozvat generálního tajemníka a zeptat se ho. Za prvé, mě by zajímalo, kolik takových Rozsudků nás ještě čeká. V únoru to byly dva nebo možná i tři, takže kolik jich ještě bude a kolik toho bude celkem. Já jsem to počítala, všechny ty tři proti Gendibion proti komisi, potom dvě firmy Plasticos Españoles Amando Al- a Amando Alvarez a Gascogne 805 tisíc eur to je teda opravdu dost hrůza, že to daňový poplatník musí zaplatit, no a my v podstatě to tak jako odkývneme. Eh, mohl by zareagovat zástupce soudního dvora na tyto otázky paní Gressler? Euh, Pane předsedo, děkuji. Já bych chtěla říci, že opravdu Museli jsme už dvakrát žádat o převody tento rok. Ale jak víte, vyskytly se problémy s protahováním té doby eh, soudního řízení a to vedlo k tomu, že eh, vznikla tato situace v důsledku tedy těchto kaus roku 2016 a musím říct, že mm, posílíme mm, tuto situaci a pokusíme se tedy řešit eh, tuto problematiku v budoucnosti. Ale zatím tedy došlo k odvolání. Měli jsme tento rok již eh, tři eh, rozsudky a teď čekáme další odvolání a v příštích měsících dojde k soudnímu rozhodnutí. Ale to je jediné odvolání ohledně eh, rozumné lhůty soudního řízení. Samozřejmě, že tady mm, se mohou vyskytnout další kauzy v budoucnosti, ale zatím eh, Zatím to vypadá tak, že jenom jednou se budeme muset k vám vrátit a požadovat další převod. Nicméně eh, to indikuje skutečný problém. To znamená to, že soudní dvůr nemá dostatek prostředků, nebo se e, podcenily prostředky, které by tento dvůr měl mít k dispozici, tak aby to soudní řízení probíhalo v těch e, zákonem stanovených lhutách. Já myslím, že tady je jasná komunikace na tato téma. Paní Grasle. Já vás chci jenom e, povzbudit, protože my už jsme měli tyto problémy se soudním dvorem a chtěli jsme tady stanovit přesně aktivity těch soudců, chtěli jsme eh, mít přesný přehled a to se nám nikdy nedostalo, nedostali jsme to. Takže já myslím, že je to velmi závažná situace, když orgány EU nejsou schopni zavčas dokončit svoji práci, takže musí se případně změnit organizace. My všichni jsme pod tlakem času a vybavení lidskými zdroji. Takže já tomu nerozumím a myslím si, že by bylo dobré zjistit, jestli je to konkrétní senát, kde, který měl problém, nebo kde opravdu je tento problém. Není vhodné toto vždy takto eh, řešit převody. Takže eh, skutečně tady je možné, že se objeví další tyto případy. Bylo by tedy vhodné mít jasné vysvětlení a indikaci toho problému. Děkuji. Já souhlasím s tím problémem, který tady teď prezentovala paní Gressle. Na základě informací a vědomostí, které teď mám, tak si nemyslím, že by Soudní dvůr měl málo zdrojů, ať už finančních, Možná jsou tam problémy s organizací práce. Dobrá zpráva je, že členské státy zatím nejmenovali všechny soudce, takže se dá ušetřit zaplaty na těch ne- neexistujících nebo neobsazených místech. Uh, To znamená, že ta rozhodnutí dělá někdo zatím za ně jiný. Já si myslím, že by to teď mělo fungovat tak, že bychom netransferovali peníze z jedné řádky do jiné, ale ti, kdo udělají tu chybu, to zaplatí prostě těm německým nebo španělským podnikatelům. Ale přesto bych chtěl kolegy požádat, aby tento převod dnes podpořili. Ale je tady ještě další rozpočtový aspekt. Když soudní dvůr přijme rozhodnutí, které stanovuje pokutu pro určitý podnik, tak eh, ty příjmy plynou do rozpočtu a eh, s tím, že by potom měly být převedeny na členské státy. Pokud soudní dvůr eh, dostane sankci, protože nedodržel rozumnou lhůtu, pak vlastně zaplatí evropský rozpočet. Nemohli bychom tady vycházet z principu, podle kterého výnosy pokuty, které plynou do členského státu, tak pokud by tady byly sankce pro soudní dvůr, tak neměly by tyto částky se odečíst z těch částek, eh, které mají hradit členské státy, tak abychom se vynuli tomu, že to budeme platit eh, z evropského rozpočtu. Nemůžeme stanovit takovýto princip jak se na to díváte, pane generální zpravodaj? Myslíte v rámci stávajícího roku nebo příští rok? No, týkalo by se to obou těchto let, protože opravdu to není spravedlivé. My jsme o tom hovořili, když tam je pokuta, tak to jde do kapsy členského státu. A pokud soudní dvůr nedokáže dodržet ty lhuty a jsou tady sankce, tak eh, vlastně ty pokuty eh, jsou eh, placeny nebo čerpány z evropského rozpočtu. Když jsem tomu naslouchal, tak mě mm, mm, napadla určitá myšlenka ohledně změny rozpočtového nařízení. O tom jsme hovořili také paní Inge Gressle o tom hovořila. My už jsme se o to snažili jednou. Ta skutečnost je taková, že v podstatě ty členské státy velice rádi na závěr roku eh, inkasují nebo snaží se manévrovat toto inkaso do své kapsy. Takže řešení problému by bylo, kdyby eh, platba těch sankcí nebo pokud tomto konkrétním případě to bylo převedeno na eh, soudní dvůr, protože soudní dvůr teď by měl sám vlastně zaplatit, je to trošku ironie, zaplatit eh, to penále nebo sankci. V podstatě, eh, ale to by víceméně na věci nic moc neměnilo, kdybychom to brali z prostředků Eh, soudního dvora. Ale z hlediska souhrného rozpočtu Evropské unie, tak eh, tady pokud nějaká evropská instituce nefunguje tak, jak by měla, tak se to platí z evropského rozpočtu. Tady s vámi, pane předsedo, naprosto souhlasím. My se eh, musíme podívat na to, jakým způsobem eh, zpracovat tyto platby, pokud je to v podstatě určitá, určité politické přání. Eh, ty peníze na závěr roku by neměly plynout do eh, členských států, ale měly by být vlastně využity také na pomoc pro řešení této otázky. Budeme mít ještě tuto diskuzi v budoucnosti, nyní musíme již ukončit hlasování, takže náš zpravodaj nám navrhl, abychom odhlasovali eh, tuto žádost o převod, ale vy jste proti, paní, ano? Budete hlasovat tedy proti, tak nyní budeme hlasovat. Hlasujeme. Hlasujeme elektronicky. Zjišťuji, že nemám svoji hlasovací kartu. No, tak možná bychom mohli hlasovat s vyžením ruky. Pane Depre, vy také nemáte kartu. Takže kdo je pro tento převod? Zvedněte ruku. Děkuji. Kdo je proti? Ano, takže jsme ukončili hlasování. Teď druhý převod, který se navrhuje, ale týká se to výboru regionu. Pane Taran. Výbor regionu se stále snaží zefektivňovat svou práci a za tímto účelem požádali o transfer prostředků, aby mohla vzniknout jistá pracovní místa, jejich seznám máte, nebo mám vám je přečíst? To si myslím, že není nutné. Takže v zásadě dobrá zpráva je, že ty navrhované změny se nedotknou celkového počtu míst a povede to k odhadovaným úsporám 450 eur 70 centů. Tím bychom se měli opravdu pochlubit a ten transfer bychom měli schválit. Takže tady není nutné hlasovat. Vycházím z toho, že nejsou námitky a tudíž rozpočtový výbor schvaluje tento návrh na změnu. Nyní přerušíme naše jednání. Vrátíme se sem odpoledne v 15 hodin. A promiňte, opravuje se pan předseda ve 14 hodin. Se opětovně sejdeme. Přerušuji jednání.